Mr. President. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já mám procesní námitku podle článku 11, část 3. Minulý rok konference předsedů jmenovala pana Guy Verhofstada jakožto Eh, vyjednavače pro Brexit Evropského parlamentu. Ale pan Ferhofstadt eh, kromě toho má čtyři práce navíc. Čtyři. Tři z nich mu platí až pět tisíc euro měsíčně a jedna dokonce víc než deset tisíc euro měsíčně. A jak všichni víme, pan Ferhofstadt eh, je samozřejmě muž samá integrita, samá čest, naprosto nespochybnitelného morálního statutu, ale jak tedy pán s takovouto integritou, jako pan Ferhofstadt, při dobrém vědomí a svědomí provádět všechny své tyto úkoly v těch čtyřech pracích a ještě k tomu, jak může být vyjednavačem pro Brexit Evropského parlamentu. Já bych rád požádal o to, aby toto jmenování bylo ještě přehodnoceno. Ano, máte slovo. Pane předsedo, poté, co britský parlament včera schválil zákon o Brexitu, včera večer, a e, vzhledem k tomu, že bude do konce měsíce spuštěn, spuštěna procedura článku 50, byste měl apelovat na brexitýry zde v parlamentu, aby se vzdali svých všech pozic ještě před Dubnem. Není absurdní pane předsedo, že eh, tady pánové, kteří chtějí zničit EU, dostávají nějakých 260 diet ročně, eh, byť nic nedělají. Pokud by vzhledem ke svému přesvědčení eh, měl odpírat privilegia těm, kteří chtějí setrvat v Evropské unii, tak by přece měl přehodnotit i svoje chování. Děkuji. Grazie, grazie. Děkuji vám za tuto nabídku. No to není prostor, kde máme diskutovat o Brexitu. Budou nás čekat o tom dlouhé eh, rozpravy. A nyní bych řekl, že bychom měli přistoupit k našemu dnešnímu pořadu jednání. Paní Koraca Bild, prosím. Já bych chtěla požádat pana místopředsedu eh, Timmermance, aby nám sdělil, zda paní Běnkovská nebo pan Katajnen při svém, při svém představení eh, směrnice o zbraních Zda to bylo záměrem toho, že tady komise, komisař pro vnitřní trh představuje tento návrh jako antiteroristický zákon a my jsme říkali, že nejde o antiteroristický zákon, že vzhledem k tomu, že máme svobodu pohybu, tak potřebujeme alespoň nějaká de minimis pravidla. Proč nás pro boha neposloucháte? Proč nám to děláte tak obtížné, abychom dali na stůl fakta toho, o čem ta směrnice vlastně je? Děkuji vám za pozornost. Please. Ano, prosím, další řečník, paní Gomeš. Mr. President. Pane předsedo, došlo před pár dny v, k tragédii v Etiopii. O život eh, přišlo 60 lidí, zejména žena dětí, eh, v sesuvu eh, půdy právě u, na skládce. A to je něco, k čemu došlo v zemi, která je významným příjemcem eh, pomoci fondů Evropské unie. Kromě toho, že vyjadřujeme solidaritu s lidem Etiopie, bychom měli také žádat, aby komise vyšetřila eh, míru ehm, korupce a eh, nedostatku při zprávě Etiopie v té míře, že lidé přichází eh, o život eh, v důsledku tohoto nedemokratického diktátorského režimu jeho selhání. Děkuji. Já jsem se rozhodl, že uvalím sankci na pana Korvina Mikeho za poznámky které učinil eh, o ženách v průběhu plenárního zasedání 1. března 2017. V průběhu rozpravy o rozdílu v odměňování žen a mužů, které předsedala paní eh, Gebhardt, místo předsedkyně Evropského parlamentu. Tyto poznámky považuji za porušení principu v článku 11 jednacího řádu Evropského parlamentu. Proto podle článku 166 jednacího řádu a na základě písemných poznámek, které pan Korvin Mike mi předložil, jsem se rozhodl, že uvalím následující eh, trest. Za prvé, propadnutí nároku na denní příspěvky na období 30 dnů. Kromě toho, vyjma práva na hlasování na plenárním zasedání dočasně pozastavuje jeho účast na všech činnostech Evropského parlamentu na období deseti dnů počínaje dneškem. Navíc pan Korovin Mike nesmí reprezentovat Evropský parlament na jakékoliv meziparlamentní delegaci, meziparlamentní konferenci nebo meziinstitucionálním fóru po období jednoho roku dneškem počínaje. The decision Toto rozhodnutí bylo sděleno zmíněnému poslanci. A nyní přejdeme k hlasování. Přejdeme k hlasování. Zpráva paní Gerling. odpovědné vlastnictví a péče